Dámy a pánové, milí přátelé, na začátek bych chtěl informovat před hlasováním celý výbor ohledně kontaktů, které jsme měli s Tureckem, tak abychom všichni měli stejné informace. Včera jsme rozhodli, že cesta do Turecka se nebude konat. Tady máme několik důvodů pro toto rozhodnutí. Za prvé, eh, oni byli ochotní nás přijmout za předpokladu, že bychom už předem řekli, co čekáme za výsledky, takže vše by bylo eh, v podstatě připraveno předtím. Za takových podmínek by nás přijeli. Samozřejmě, že není možné eh, přijmout takovéto usnesení. Samozřejmě jde o to, aby obsah byl správný. Já si myslím, že my máme svrchovaná práva jako Evropský parlament a tudíž můžeme takto rozhodnout a není možné eh, samozřejmě toto přijmout. My jsme plánovali tuto cestu, kde ještě nedocházelo k těmto manifestacím. My jsme vztahy chtěli prohloubit a chtěli jsme samozřejmě udržet eh, tyto poměry, zvláště z hlediska evropské perspektivy eh, Turecka. Chtěli jsme to rozpracovat. Předseda Evropského parlamentu včera měl další rozhovor eh, s předsedou tureckého parlamentu. A eh, bylo tedy eh, rozhodnuto, že není možné nás přijmout. A ten návrh, že by přijela malá skupina, ten byl odmítnut. Takže tento návrh zaslání menší skupiny byl zamítnut. My jsme se snažili, já jsem měl také několik rozhovorů eh, s tureckým ministrem pro evropské záležitosti. Tyto rozhovory také nebyly příliš úspěšné, nebudu tady hovořit o podrobnostech eh, tohoto rozhovoru. Ale když předsedkyně jedné eh, německé strany okomentovala to tím, že tady se používají eh, těžké zbraně, plyn a tak dále, tak s tím jsem měl velký problém. Pak se tady hrozilo dalšími protiopatřeními. To je skutečně eh, svým způsobem velmi nebezpečné a hořké. Já si nadále myslím, že Turecko je důležitým partnerem a musíme bedlivě sledovat vývoj. Musíme zůstat věrní našim stanoviskům. Domníváme se, že by bylo vhodné povolit manifestace a e, nevěznit účastníky manifestací. Nikdy v Turecku nebylo tolik novinářů ve vězení za celých 20 let jako v této situaci. To mě také překvapilo, já jsem si toho nebyl vědom. Takže to jsou věci, které je nutné projednat. Na druhé straně to nesmí znamenat, že dojde k přistřižení křídel v tomto smyslu. Musíme tedy přijmout to, že tedy cesta bude odřeknuta, ale nicméně musíme navázat tu niť v jiný okamžik a pokračovat v rozhovorech. To můžeme učinit. Teď to vypadá tak, že eh, tady jsou organizovány velmi silná proti opatření, proti manifestujícím. Není možné ovšem, aby turecká vláda říkala, že všichni jsou teroristé. To samozřejmě, včetně se hovořilo o PKK, jsou, víte, tam také mladí liberálové, kteří jsou takzvanou internetovou generací. Jedná se o také nekonfesijní skupiny. Je to moderní stát, je tady celá paleta lidí. Samozřejmě já nemohu posuzovat jednotlivé případy, ale musím říci, že v mnoha případech to budí i sympatie. Na druhé straně, jak jsme již uvedli, je tady obtížná situace z hlediska vývoje Turecka. Proto bychom měli si vytvořit nějaké stanovisko z hlediska této situace a měli bychom pokračovat. V každém případě víte, že náš výbor plánoval také cestu na Island, pak tam ta volba dopadla jinak, teď zase se odmítá, zase cesta do Turecka, ale samozřejmě, že to není srovnatelné. Kolega Preda je do toho velmi zasvěcen. Dobře, hlásí se někdo Uh, eh, oslovoval Sir Robert. Uh, um, Pane předsedo, děkuji. Já skutečně vítám a tleskám eh, vašemu úsudku a vaší reakci. Mám jednu obavu. Jak jste řekl během svého eh, prohlášení, tak je samozřejmě důležité hovořit a udržovat vztahy spíš než je před, eh, rušit. Kladu si otázku a možná, že už jste se nad ní tež zamýšlel, zdali by nebylo dobré napsat předsedovi Evrops, tureckého parlamentu ta Tady jde o zrušení návštěvy, to je závažná záležitost a myslím si, že spíš napsat, pardon, premiérovi by nebylo vhodné. Dopis premiérovi Turecka by asi byl na místě. A pak je ještě otázka, zdali bychom tu myšlenku měli úplně opustit. E, možná, e, e, že ta prezentace toho případu by mohla být stejně efektivní jako, či efektivní efektivnější, než přerušit ty eh, eh, jednání úplně. Možná, eh, že v tom je malý rozdíl. Možná, že by se tam mohla vydat menší delegace, než ta původně zamýšlená, možná jenom vy sám, něco takového, tak, aby premiér Turecka prostě vnímal, že to bereme velice, velice vážně, když jedna poslankyně se stane předmětem takovéhoto jednání. Je to závažné vážná událost a myslím, že premiér by měl zjistit, že e, to je pro nás urážlivé, že nicméně chceme udržovat vztahy s Tureckem, s jeho obyvateli a s tou zemí a že o tom chceme hovořit. Takže setkání s ním. A mimochodem Island, já jsem stínový zpravodaj a ve, měli bychom tam jet a měli bychom tam prostě využít svého e, šarmu. E, takže jsem proto, aby se o těchto věcech takto uvažovalo. Já jsem měl v úmyslu na Island se vydal, na, vydat, naposled jsem byl v roce 79, 1979 a mám z toho dobré vzpomínky, abych tedy doplnil tuto úvahu. Ale ale rád bych s vámi souhlasil dopis premiérovi Turecka anebo předsedovi parlamentu, to si ještě Eh, vymyslíme, jak to udělat, možná ne dnes eh, hned tady, ale v řádu několika dnů eh, takovéto vysvětlení, návrh jednání, ukázat, že, nás, že pro nás je stále důležitý vztah s tureckým parlamentem a s tureckým jako takovým. Možná paní Flotr, vy jste také členkou delegace, možná, že bychom se zatím mohli zamyslet společně, ale možná, že jste spíš žádala o slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tady skutečně hlavně přeražuje znepokojení z hlediska situace v Turecku. To je první věc. A znepokojení ohledně vztahu mezi EU a Tureckem, to je druhá věc. Turecko je partnerem EU, protože je kandidátem na přístup do Evropské unie. Ono to skoro mohlo začít dobrou zprávou, protože způsob, jakým se mobilizovala společnost, občanská společnost právě v tom veřejném prostranství kolem parku, to byl velmi evropský projev. Byl to způsob mobilizace občanů, který byl naprosto zajímavý. S tou výjimkou, že narazila na velkou represi a to je opravdu znepokojivé a evidentní. Projevy premiéra kde skutečně vyjádřil pohrdání těmito manifestujícími. Bylo to pohrdání velice arrogantní, autoritativní, hovořil o spiknutí. Toto vše mi připadá, že opravdu to znepokojuje a kontaminuje politický dialog, který můžeme mít eh, s příslušnými orgány. Pak je tady policejní násilí a bezpečnostní opatření to znamená eh, registrace všech osob, včetně lékařů, advokátů a veškerých lidí, kteří nějakým způsobem eh, přinesli pomoc tomuto hnutí kolem parku Gezi. Já si myslím, že tady bylo správné, že jsme byli jednoznační v našem usnesení. Turecko, jak na úrovni parlamentu, tak vlády, si musí vyslechnout tento typ prohlášení. Není to úplně nové, protože popravdě řečeno v těch zprávách, které přijímáme každý rok, se objevují kritiky z hlediska tiskové svobody, eh, svobody vyjadřování. Tato kritika je tam vždy ze široka rozvinuta, takže to není nějaká extravagantní novinka. Evropského parlamentu, když si znovu přečteme výroční zprávy, tak vidíme, že v této tematice jsme vždy velmi podrobní a e, velmi nároční. Pane předsedo, já si myslím také, že to musí být politický dialog, který musí pokračovat. Ve chvílích krize, právě v těchto chvílích musíme přesvědčit o relevantnosti, konzistentnosti a hloubce našich politických vztahů s Tureckem. Musíme ukázat, jakým způsobem cestou dialogu můžeme být užiteční pro uklidnění situace z hlediska východiska. A to nám musí především ležet na srdci. Víte, že 27. a 28. června budeme mít setkání a já Trvám na tom, aby toto setkání se konalo, abychom měli upřímný a otevřený dialog, který by byl pozitivní a produktivní. Ano, v Bruselu to bude přesně. Já i nadále si myslím, drazí kolegové, že bychom byli mnohem více v pohodě a mnohem důslednější, kdyby už delší dobu nebo před delší dobou jsme dali najevo, ministrovi spravedlnosti naší cestovní mapu z hlediska kapitoly 2324. Protože my tady tak trošku usnadňujeme ty hrádky premiéra, který říká, jistě, oni jsou laskaví v Evropském parlamentu, říkají nám, jak máme jednat, ale když jde o to, abychom skutečně konali z hlediska politiky, tak tady nejsou, protože ty kapitoly zůstávají uzavřené. Já bych se domnívala, že bychom byli mnohem konzistentnější, kdybychom stále eh, neřešili problém těchto uzavřených kapitol 23-24. I kapitola 22 má velký dopad, zvláště z hlediska vztahů ke Kurdům. Nezapomeňte, že to je tady ve hře. To je to, co vlastně zatěžuje demokracii v Turecku. Je to kurdská otázka Víte, že ten proces pokračoval. My jsme zaznamenali, že bylo velmi málo manifestací v kurdském regionu, takže to skutečně nejsou přívrženci PK, který jsou na náměstí Taksim. Myslím si, že musíme skutečně zvážit veškeré nebezpečí pro tento proces, který mi připadá naprosto zásadní. Nastal okamžik, abychom dali najevo naše stanovisko bez jakéhokoliv tabu. A musíme být neústupní z hlediska prohloubení tohoto dialogu a využití všech možností. Nezapomeňme na to, že manifestující nechtějí blokovat kapitolu 23-24. Čím více se budou opírat o Evropu, tak tím budou spokojenější. Takže já bych nejdříve uzavřel náš seznam řečníků. Nesmíme zapomenout na to, že budeme také hlasovat. Pan Petrle má slovo. Vážený pane předsedo, já se domnívám, že Turecko se ocitlo ve velmi mimořádné situaci. Takové manifestace se ještě doposud vůbec nekonaly v Turecku. Tato země na to není zvyklá. Já jsem pracoval v urbanistickém plánování a vím, co požadují ti ochránci životního prostředí. Původně pozadí těchto protestů nebyla žádná politika. Tady vlastně se chránila státoprávnost. Pokud jsem to dobře pochopil, tak soud rozhodl, že v tomto parku by se neměl změnit účel, to znamená, eh, tento park nikdy nemůže být stavebním pozemkem. A ty orgány a rozhodnutí těchto orgánů eh, nebylo samozřejmě přiměřené z hlediska těch velkých manifestací. To přišlo až později, eh, zde se nabalovaly politické požadavky na tyto protesty a denní zjišťujeme, že je tam celá řada různých skupin od komunistů až po pravicové radikály. Takže zde máme co dočinění s obrovským rejstříkem těch jednotlivých eh, protestujících. A poprvé se zde vyjadřuje názor občanů. A poprvé také se požaduje podpora Evropské unie ze strany tureckých občanů. Oni si přejí mít Evropu po svém boku a to je naprosto nová situace. Původně zde vzniklo hnutí, které se rozvíjelo ze zdola nahoru a je možné, že později došlo k určité manipulaci ale samozřejmě, že není možné používat označení teroristické hnutí. My to musíme dále sledovat a musíme se snažit podporovat také vnitřní dialog v Turecku. Konfrontace to je to nejhorší možné řešení. Musíme se vyhnout těmto střetům. A musíme podporovat reálné možnosti dalšího vývoje. Myslím si, že by nebylo dobré stanovovat podmínky. Je mi líto, že turecká strana stanovila podmínky pro naši spolupráci. Já doufám, že najdeme nějaké soft řešení v budoucnosti a samozřejmě, že vyřešíme i problematiku příslušných kapitol. Ano, takže pan Petrle hovořil velice dlouho, takže bohužel nemohu již dávat příliš mnoho času ostatním eh, řečníkům. Nyní bude hovořit paní Teauras. Αναρωτιέμαι, Πρόεδρε, αν πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από την Τουρκία γιατί... Přemýšlím o tom, jestli se máme omluvit Turkům za uznání arménské genocidy. Pane předsedo, jakékoliv gesto dobré vůle vůči vládě bude interpretováno jako uh, eh, díkadozat eh, demonstrantů. Oni eh, bojují za základní svobody a nejde o naše chování, ale o chování tureckých orgánů a útoku na e, turecké e, demonstranty. A pan Schulz napsal dopis, ve kterém e, hovoří o tom, jak se jednalo s paní Renátou Sommer, což je velice urážlivé. Já vím, jak takové chování vypadá mám s tím osobní zkušenost, takže by se mohlo stát v to, že Evropská unie bude eh, eh, jak si čelit vojenskému režimu v této zemi. Καταρχάς, κύριε no my το είπαμε... Το... Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsme při mnoha příležitostech řekli něco, co vy jste tady zmínil a řekneme to znovu, že Turecko je pro nás významný partner. Já to vidím tak, že tato pozice eh, samozřejmě je historická. My chceme, aby Turecko se stalo členskou zemí, ale musíme eh, říci jasně, že prostě takto se chovat nemůže a nemůže urážet Evropskou unii, nemůže se takto chovat vůči Evropskému parlamentu na denním pořádku. Nemohou nám dávat příkazy, nemohou nám říkat, o čem máme hlasovat nebo jak se máme chovat. Takže já si myslím, že tento výbor by měl odsoudit, co se tam teď děje a měli bychom odsoudit Erdoganovou politiku na základě informací, které máme a měli bychom projevit solidaritu e, tureckému lidu a manifestantům. Měli bychom jasně prohlásit, že nejsou žádní teroristé a měli bychom vyslat politické poselství, že takovéto chování nebudeme tolerovat a e, o, otevření článku 23-24 není možné, protože prostě to ne, není přijatelné chování a nejprve se to musí změnit. Děkuji. Vy jste říkal, že když jste se setkal s panem Pajšem, že e, jsou věci, které nám můžete říci soukromně. My se s vámi nemůžeme setkat osobně všichni, takže přemýšlím, jestli byste třeba nemohl trochu více eh, toho nám říci veřejně o té soukromé konverzaci. Co se týče eh, diskuse, kterou jsme tady, kterou tady ráno vedeme, shodujeme se na tom, že bychom se měli podívat na to, jak Evropská unie eh, jedná s Tureckem. Zda, jako je pravda, že do posavač situace byla poměrně nejasná. Ta poselství, která byla vysílaná do Turecka, jsou taková, že některé země chtějí, aby Turecko vstoupilo. Některé se tváří, že chtějí, aby Turecko vstoupilo a některé rovnou říkají, že si to nepřejí. Takže to je mm, mm signál, který vám jim asi nepomáhá. Ale nevím, jak bychom mohli spojit způsob, jakým policie zachází v Turecku s demonstranty s otevřením nebo zavřením článku 23 a 24, jako to spolu nesouvisí. My můžeme jednat o tom, jestli ty články otevřít nebo ne, ale pokud to chápu, nebo jak já to vidím, to nijak nesouvisí s policejní eh, brutalitou vůči demonstrantům v Turecku. A někdo naznačoval, že pokud by tyto články byly otevřeny, takže by policie nebo policijní eh, postup byl jiný, ale s tím já nesouhlasím. Souhlasím s tím, že je snažší nalézt nějaké eh, řešení, když jednáte poctivě se svým partnerem a eh, zdá se, že Turecko, jak se jednalo tu, poctivě, nebo pan Bahim s vámi jednal poctivě a pravdivě, ale to je všechno. Srdečné díky za toto vystoupení. Víte, někdy je dobré nestupňovat napětí. A není dobré na veřejném fóru vše deklarovat. Takže já bych nerad toto rozebíral. Nebylo by dobré udělat z toho mediální spektákl. To není vždy ve prospěch řešení toho problému. Já jsem hlasoval pro otevření kapitol. To jenom, aby bylo jasné moje stanovisko. Já nevím, jestli v tomto týdnu je v pořádku toto otevřít, otevřít tuto kapilo, jestli není lepší to řešit až v září. Já jenom opakuji, že jsem proto, aby probíhalo toto jednání. Možná, že někdo může mít jiný názor, ale v každém případě bychom neměli přerušit tu niť, která tady je a to je v našem zájmu a musíme na tom odpovídajícím způsobem pracovat. Turecko je s námi spojeno více než s jinými regiony a toto spojení mi zajišťuje lepší pocit, než kdyby Turecko bylo zakotveno jinde. Takže toto je diktováno také našimi zájmy. Samozřejmě otázka, zda eh, se to projeví skutečným členstvím, to je jiná záležitost. V každém případě budeme sledovat vývoj, já vás budu informovat, jakmile se objeví něco nového, tak abychom mohli přispět k řešení. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a sice je to hlasování. Je to zpráva pana Menendese del Valle. Je to doporučení k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci EU Malajzie. Kolego, chcete ještě něco uvést? Nikoliv. Takže zahajuji hlasování. 21.36. Budeme hlasovat blokově. Kdo je pro? Kdo je proti těmto pozměňovacím návrhům? Kdo se zdržel? Přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se přijato 27 pro, proti, zdržel se přijato 28, včetně ústního návrhu, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato. 32, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 34 pro, proti, zdržel se přijato, 35 pro, proti, zdržel se přijato, 37 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato, 38 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se Socialisté nehráli s námi. Někdy jenom podzemí. Kdo je pro návrh 42? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Takže ověříme. Naše hlasování je ukončeno. Nepodařilo se vám z toho podzemí rychle vyplavat nahoru. Takže 43. Pro, proti, držel se. Přijato. 44. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 47 pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro. 47 máme ověřit? Dobře. Hlasování je ukončeno. 22 pro, 16 proti, přijato. Čtyřicet osm pro, proti, zdržel se přijato. 49 pro, proti, zdržel se přijato. 50 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Návrh 50. Takže prosím, socialisté, v této části budu, buďte aktivnější. Hlasování je ukončeno. 20 ku 24, zamítnuto. To byl návrh 50. 51, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 pro,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 Ten mix má něco do sebe. Tomu říkáme kongenialita. Takže kdo je pro to úvodní ustanovení D, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Už jenom ten počet podpisů nás k tomu vedl. 16 po, pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se přijato. Jedna pro, proti, zdržel se přijato. Dvě pro, proti, zdržel se přijato. Tři pro, proti, zdržel se přijato. Inta jedna pro, proti, zdržel se přijato. Inta dvě pro, proti, zdržel se přijato. Inta tři pro, Proti? Zdržel se? Přijato. Elektronické hlasování pro celou, to ohledně celé zprávy. Hlasování je ukončeno. 49 hlasů pro, jeden hlas se zdržel, takže Zpráva je přijata. The debriefing from Libor Ruček Wir haben jetzt äh, A nyní máme zde zprávu naší delegace, která byla v Gruzii. Vedoucím delegace byl pan Libor Rouček. Libore, máš slovo. Okay, vielen Dank. Mnohokrát děkuji. No. Jak víte, kolegové, před dvěma týdny, 3. a 4. června, jsme eh, tedy uskutečnili eh, poznávací cestu do Gruzie. Bylo nás tam sedm zástupců pěti politických frakcí. Myslím, že ta delegace proběhla v rámci pozitivní atmosféry, setkali jsme se s gruzínskými představiteli, večeřili jsme s prezidentem, setkali jsme se s premiérem, s předsedou parlamentu, s předsedou výboru pro integraci a zahraniční eh, záležitosti. Hovořili jsme s parlamentní opozicí, s ministrem vnitra, spravedlnosti, na, eh, na napravných zařízení, dva, s dvěma náměstky zahraničí, s ombudsmanem. Eh, měli jsme dlouhé setkání se zástupci občanské společnosti. A takže my můžeme říci, že situace v Gruzii, jak jsem říkal včera, ano, je tu přechod od e, politiky jedné strany k pluralitnímu systému. E, někdy je to těžké, to je nepochybné, situace je složitá, soužití prezidenta s premiérem je obtížné, je tam vysoká politická polarizace, sociální polarizace. Na podzim proběhnou prezidentské volby a součástí naší mise a jedním z těch našich hlavních poselství bylo situaci uklidnit, s tím, že chceme Gruzii pomoci s tím přechodem Bylo nám řečeno, co se týče euroatlantické orientace, ano, všechny hlavní politické strany, ať už e, u moci nebo v opozici, hlavní politické strany chtějí, aby e, uspěla euroatlantická orientace. Chtějí také úspět, co se týče eh, summitu ve Vilniusu, chtějí dosáhnout eh, asociační dohody a komplexní dohody o volném obchodu. Čili můžeme říci, že v porovnání s předchozí vládou eh, nedošlo ke změně základní orientace státu, co se týče zahraniční politiky. Došlo ke změně co se týče vztahů s Ruskem, o tom jsme eh, diskutovali se zástupci ministerstva zahraničí, s premiérem Ivanišvilim. A on nám řekl, že Gruzie nemá sílu na to, aby změnila situace. Čili novou strategií bude soustředit se na budování Gruzie, soustředit se na posílení politického systému, na ekonomiku, sociálního systému. A pokud se jim to povede, být příkladem pro lidi z Abcházie a z Jižní Osetie a možná později, pan Ivanišvili říkal, pokud třeba dojde ke změně v Rusku, on sází na sílu občanské společnosti v Rusku, na sílu intelektuálů ve velkých městech, takže možná pak jednou v budoucnu vedení Ruska bude mít více vůle jednat o těchto věcech a pak by mohla nastat změna i tady. A říkal nám zcela otevřeně, že v tuto chvíli on nech, ne, nevidí, že by Gruzie měla možnost nebo kapacity měnit tyto vztahy s Ruskem. Uh, přesto, že Gruzinci jsou ochotni s Ruskem spolupracovat. A je celá řada témat, kde projevují vůli, jako například účast na olympijských hrách v Soči, aby hm, anebo obnovení obchodní výměny, dopravy a tak dále. Tak i přes toto Rusko to té nové vládě neusnadňuje, naopak spíš eh, jak si posilují administrativní hranice a to dělají takovým způsobem, že eh, škodí v podstatě eh, těm vesničanům, kteří tam žijí. Třeba ministr vnitra a lidé ze ministerstva zahraničí a odinut nám říkají, že třeba postaví plot prostředkem vesnice, a prost, nebo prostě oddělí, oddělí dům od zahumenku a podobně. Takže o tom byla tisková konference, je to humanitární problém a je tam ta velká otázka samozřejmě postavení z Abcházie a Osetie v tom ženevském rámci, ale je třeba to řešit taky jako humanitární problém ti vesničané nejsou žádní kriminálníci ani teroristé, prostě mají smůlu, že žijí tam, eh, kde někdo staví plot a my bychom jim měli pomoci. Eh, ještě bych chtěl zmínit některé reformy. Jak jsem říkal, ano, dochází k přechodu od systému jedné strany k pluralitnímu systému. Včera jsme hovořili o situaci Eh, v nápravných eh, službách a eh, ty všechny reformy musí proběhnout, ale jak zástupci vlády, tak zástupci opozice říkají, že je potřeba dosáhnout širokého koncenzu mezi vládou a opozicí, protože v rámci pluralitního systému v příštích volbách se pravděpodobně situace obrátí, možná se obrátí a pokud bude chtít Gruzie pokračovat stále dopředu, tak musí existovat konsenzus na hlavních základních politických eh, reformách. Když jsme hovořili s předsedou eh, gruzínského parlamentu, tak on zmínil několik věcí. Hovořil o tom, že 25 Eh, jednání a práce parlamentu. Je to otázka koncenzu, kdy eh, koalice u moci si sedne s opozicí a snaží se eh, nalézt řešení. Čili jsme zase zdůrazňovali, že to je nutné nejenom na úrovni parlamentu, ale hlavně mezi končícím prezidentem a stávajícím premiérem, tak aby se situace nevymkla kontrole. I přestože lidé a veřejnost žádají po obnovení, po, po nastolení jakési spravedlnosti, tak to nesmí být selektivní spravedlnost. Čili tolik z mé strany byl tam pan Lisek a další kolegové, kteří, jestli chtějí něco doplnit, tak mají možnost. Díky. Mikrofon, není zapnut mikrofon. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Roczkowi za to. Mnohokrát děkuji, eh, pane Roučku, za tuto vyváženou zprávu. Já bych chtěl zdůraznit, že jsem velice rád, že naše delegace se mohla setkat se všemi důležitými subjekty v Gruzii. Ale v tomto okamžiku musíme zdůraznit, že mínění opoziční strany a názory prezidenta v Gruzii jsou takové, že Gruzie nejde momentálně správným směrem. Pokud i nadále budou zatýkány osoby, eh, zvláště přívrženci opozice, A tady musíme si uvědomit, že my jsme hovořili také se starostou Tbilisi a pan prezident Sakašvili řekl, že možná bude ta příští, bude možná tou příští osobou, která bude na pořadu jednání. Takže jsou tady obavy. Já to uvádím proto, abych dal najevo, že politická situace je velice napjatá. Včera například jsem se zmínil o tom, že tady je pouze jedna dobrá možnost z hlediska kontaktu a sice kontakt s parlamentem. Nemáme další možnosti. Existuje celá řada znepokojivých signálů. Například důležití eh, ministři se neúčastní zasedání Národní bezpečnostního orgánu a spolupráce mezi ministry a prezidentem není prakticky v současnosti možná. Je pravda, že mandát současného prezidenta se chýlí ke konci, ale je tam rozdíl ještě několika měsíců a možná tato situace opravdu nejde ku prospěchu zájmu Gruzie. My jsme nehovořili s ministrem hospodářství. My jsme se soustředovali na, úst, na ústavní a právní otázky. A v tomto ohledu je nutno podotknout, že v Gruzii došlo k ekonomickému zpomalení. To může mít dopady na situaci v zemi. HDP se o 50 snížilo z hlediska prognóz, které byly realizovány. A také zahraniční investice poklesly v posledních měsících a to pravděpodobně povede k dalším komplikacím. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já mám, já mám připomínku eh, k jedné formulaci. Není to pouze E, formulace, ale je to také určitá e, konceptuální záležitost e, kolega Roučky. Jedná se o tu administrativní správní hranici, takže posun této hranice a tak dále a tak dále. Mně se to jeví tak, že by to bylo v rozporu s oficiálním stanoviskem Evropské unie, kdybychom použili eh, výraz border, hranice. Tam není vlastně hranice jako taková. Eh, je tam jakési eh, správní členění, prostě je tam určitá hranice pro klid zbraní a tak dále. To je pochopitelné, ale je to prostě v souladu, jak říká e, Rusko s určitým zákonem, ale ono je to prostě e, v souladu se, e, práv, s právem síly, takzvané vyšší moci. My bychom toto neměli nechat bez povšimnutí. Eh, měli bychom jasně říct, že to není zákon administrative line, dobře, ale ne border line, ne hranice oficiálně, eh, v oficiálním eh, původním slova smyslu. Děkuji. Uh, Pane předsedo, kolegyně, kolegové, jsem členkou delegace do Gruzie a dovolte, abych i já e, řekla pár slov. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegovi Roučkovi za to, jak e, naší delegaci vedl a za objektivitu zprávy, která nám byla teď e, předložena. Jako řada dalších v těch týdnech které předcházely parlamentním volbám, jsem dostávala hromadu zpráv z obou táborů, které se navzájem obvinovaly z nejrůznějších machinací Eh, manévrování eh, všelijakých eh, nárazů do, a, a různých vstupů a ingerencí do hlasování, do součtu hlasů a tak dále. Bylo těžké se v tom zorientovat, uznat, při, nějakým způsobem si ujasnit, co je přehnané, co je pravda a tak dále. A je jasné, že během těch jednání, které jsme měli v Tbilisi, zástupci e, obou stran, e, ze strany e, prezidenta a těch dalších stran se představovali jako téměř nevinní beránci, kteří neměli s těmi nepravostmi absolutně nic do činění a před, předkládali situaci jako naprosto pokojnou a mírumilovnou během celé té kampaně, což samozřejmě tak nebylo. Takže e, je prostě faktem, že ty věci se takto neudály a ten přechod e, e, je, dejme tomu, míru milovný, ale napjatý. A já jsem včera vyjádřila ve svém krátkém příspěvku v otázce předsedovi parlamentu, Davidovi Usupačvilovi, eh, který je předsedou tedy parlamentu a šéf liberální strany, že si s tímto děláme eh, starosti, že nás znepokojují zatčení, například zatčení eh, premiéra, který před osmi lety byl ministrem vnitra. Není to ten člověk, který byl premiérem pár měsíců, ale před osmi lety byl ministrem vnitra. A prostě... A a už ministerstvo vnitra či různé odbory dělali či nedělali, tak on o tom musel vědět. A podle mě je důležité, aby orgány v Gruzii, a my jsme to také takto formulovali, eh, směrem k premiérovi, ministerovi spravedlnosti, stávajícímu ministrovi vnitra a také směrem k předsedovi parlamentu, je třeba důležité, aby e, orgány v Gruzii zabránili tomu, aby se v zemi odehrálo něco jako scénář podle ukrajinského střihu. A je prostě důležité, aby si e, tyto věci e, tam uvědomovali ti příslušní lidé, aby věděli, že to sledujeme, že prostě vůči tomu nezůstaneme indiferentní. Takže to je třeba, aby znovu a znovu připomínat, že my tu situaci velice bedlivě sledujeme a že zároveň nejsme teda úplně naivkové. Hm? Thank, thank you, colleagues. Děkuji, kolegové. Dovolte pár připomínek k situaci. Byl jsem členem té eh, vyšetřovací mise. Libor se tady eh, o těch věcech zmínil, ale mě překvapilo, eh, Eh, setkání se sdělovacími prostředky. O tom Libor nehovořil. My jsme měli velmi obsažný eh, rozhovor s eh, sdělovacími prostředky, ombudsmanem a nevládními organizacemi a já jsem byl velice překvapen, že všechny tyto nezávislé instituce a organizace, když hovořili o minulosti, tak hovořili vždy o velice omezeném prostoru pro svoji činnost. To znamená, že když eh, Libor hovořil o tom, že se jedná o vládu jedné strany, o systém jedné strany, tak to pro skutečně demokratické činnosti sdělovacích prostředků a nevládních organizací znamenalo velmi omezený prostor k činnosti. Já teď nebudu hovořit o všech těch technických podrobnostech, ale to není jenom eh, tahle věc. Eh, byla tady také celá řada Eh, lidí v takzvaném politických věznicích eh, za minulého režimu. A to ne pouze na té centrální úrovni, ale i na úrovni místní. Existovaly politické věznice, nějakých 9500 osob existuje, které přiš, kteří prostě přišli o svůj majetek, byli vydíráni velmi přímo orgány eh, vlády a Eh, další takové příklady byly zmíněny ve velice nezávislé otevřené diskuzi, kterou jsme vedli s představiteli těchto organizací. Takže z tohoto hlediska musím říct, že prostě nepřekypuji mm, důvěrou k minulému eh, prezidentovi. Jsem vůči těmto otázkám otevřený, protože ten bývalý prezident o tom všem musel vědět. Musel vědět, co se odehrává a já se domnívám, že se to celé odehrávalo pod jeho taktovkou. Pardon, omlouvám se, říká řečník, eh, hovořím o stávajícím prezidentovi až do října. Myslím si, že nová vláda otevřela dveře demokracii otevřela pro demokracii prostor. Ale to znamená, že situace se komplikuje, že se nutně zvyšuje e, počet konfliktů mezi jednotlivými politickými stranami. Samozřejmě, že tady jsou politické strany, které si navzájem konkurují. Některé jsou v opozici, jiné tvoří tu koalici, bude tady boj. A e, co e, tedy jsme se snažili říci, jako delegace je něco, co je takovou otevřenou otázkou. Najde nová vláda eh, ten správný poměr, ten správný přístup, bude dostatečně schopná eh, se angažovat tak, aby se, dejme tomu, i omezovala v některých eh, činnostech, E, ale ono to v takovém tom celkovém měřítku nepůjde, protože tady prostě probíhá skutečný politický boj, jsou tam skutečné demokratické instituce, které jsou e, pro takovýto boj otevřený. E, je samozřejmě nutné, aby se tento demokratický boj, toto demokratické soupeření odehrávalo pouze politickými prostředky, aby nepřerostlo v otevřený boj. A my jsme v naší delegaci jednomyslně v tomto směru hovořili. Apelovali jsme na vládu, aby eh, určité eh, prostě zákonné aktivity nenarušovala, nepřerušovala, ale zároveň, aby dbala na to, aby všechny kroky vlády byly spravedlivé a podle práva. A to by měl sledovat Evropský parlament a to by měla sledovat Evropská unie, aby, dejme tomu, i soudní e, řízení probíhala e, spravedlivě a podle práva. A e, kdo je vinný či nevinný, to nevíme. Situace je velice komplikovaná, ale musíme být velice bedliví a sledovat, zdali se ty soudní pře realizují podle těchto pravidel. A nový eh, poradce eh, premiéra z Evropské unie, myslím, bude v této věci pracovat velice, velice dobře. Děkuji. Pan Kavale má slovo, prosím. Děkuji bardzo. Mám pytanie do... E... Děkuji mnohokrát. Já mám otázku, zvláště na pana Roučka, ale také na pana Lisika. Jaké osobnosti v Gruzii, které jsou aktivní, například zástupci církve, které tedy osobnosti by zde mohly fungovat jako zprostředkovatele? To je totiž klíčová otázka. A druhá otázka na pana Broka a na náš výbor. Jaké myšlenky bychom mohli zde rozvíjet proto, aby se nestupňovalo napětí? Zkušenost z Gruzie nám říká, že se musíme snažit vyhnout se eskalaci. A pokud se budou objevovat další aspekty, další faktory, které budou zvyšovat napětí, pak se tato země ocitne v obtížné situaci. Takže otázka, co můžeme udělat proto, aby tento pokus nebyl posledním pokusem. Gruzie musí také cítit, že se blížíme té červené linii. To je můj komentář k této otázce. Také tady problém uvězněných bývalých eh, politiků. Uh, ano, chcete ještě slovo, eh, abyste to mohl eh, uzavřít? Ano, mohl eh, reagovat hned. Nevím, jestli tady ještě pan Landsbergis, jedná se o tu právní administrativní hranici. Oficiální termín je Administrative Border Line. Toto je prostě oficiální termín, který používají všichni, včetně e, ministrů e, v e, Gruzii. Takže na našem jednání, na naší tiskové konferenci v Gruzii jsme řekli jasně, že podporujeme územní celistvost Gruzie ale, jak už jsem řekl, jsou tady nicméně tyto problémy s tou správní eh, hranicí a my prostě eh, víme, že to není hranice v tom původním slova smyslu, ale musíme najít nějaký způsob, jak to nazvat. Takže eh, panu Landsbergisovi ještě jednou říkám, že oficiální výraz je administrative borderline a všichni tento výraz užívají, včetně ministrů protože je třeba to nějakým způsobem popsat. Takže nehovoříme o hranici jako takové, ale hovoříme o administrative borderline. Takže možná pokusme se nalézt v naším volném čase nějaký eh, vhodnější výraz. Mohli bychom tak pomoci našim gruzínským přátelům, aby to popisovali eh, lépe. Tak. Každopádně jsou tady ještě některé další otázky. Kolegyně, kolegové, já myslím, že tady nejde pouze o Gruzii. Jde o Ukrajinu, Moldavsko a všechny ty další země východního partnerství, včetně zemí západního Balkánu. Já si domnívám, že bychom Evropskému parlamentu, my jako Evropský parlament bychom měli eh, prostě dát eh, pozitivní příklad toho, že v demokracii eh, výrazné, hlavní, politické, strategické, zásadní otázky vyžadují spolupráci napříč politickým spektrem, ať už je u moci kdokoliv, ať už je zrovna v opozici kdokoliv. Měli bychom tento příklad dávat dělat. Takže když pan Koval říká, co může dělat Evropský parlament, eh, pro Gruzii. Já si myslím, že bychom toto všechno měli brát jako náš společný cíl a pokusit se eh, přispět k tomu sklidnění, hrát tuto sklidňovací roli i pro Gruzii. A jak už jsem řekl, i v těch dalších zemích když vidím pana Protaševiče. Před třema týdny jsme byli v Moldavsku. Jeden zástupce EPP, jeden zástupce sociálně demokratické frakce. Hovořili jsme s našimi e, s e, kolegy z přátelských stran, e, nejprve jedno, eh, každý, každý zvlášť, pak společně a od tři eh, dny později se prostě dali v eh, Moldavsku ty strany opět dohromady, začaly spolupracovat na vládní úrovni. Takže my bychom právě měli jít touto cestou, dávat tyto pozitivní příklady v našem východním partnerství. Já chápu, že to je někdy obtížné i pro stávající opera, opozici v Gruzii. Vím, že to je patrně dost obtížné a svízelné i pro některé některé kolegy z EPP, protože prostě jsme byli zvyklí na to, že tady je vláda ehm, jedné strany, že to prostě bylo takto ložené a najednou je tady zcela nová situace. Ehm, je tady prostě ehm, opozice, která předtím neexistovala a ta teď vyhrála volby. Ale z dlouhodobého hlediska se to musí brát jako dobré sdělení, jako pozitivní zpráva pro Gruzii. Ale teď musíme zajistit jednu jednu věc. Ať už jsme z politické strany té či jiné, ať už jsme z politické rodiny té či oné. Musíme se snažit hrát eh, tuto roli eh, těch, kteří eh, přispívají ke sklidnění situace, tak, aby se ta situace nevymkla kontrole tak, aby ten přechod skutečně proběhl pokojným způsobem. Pan Miraviš byl, Miravišvili tady byl zmíněn jak jsme slyšeli včera od předsedy gruzínského parlamentu, jak už znovu oslyšíme, nešlo pouze o e, lídra opozice, šlo také o člověka, který 8 let zastával funkci ministra vnitra. Takže co budeme dělat? A bylo zmíněno ještě něco, co jsme dnes neřekli. Ministra spravedlnosti e, první den po volbách odvěl ze země, uprchl ze země. Proč? To jsou otázky, které si musíme klást e, to není nějaký hon na čarodějnice, ale jde o to pochopit situaci v zemi, pochopit ty nálady v zemi. Měli bychom všechny tyto věci vzít v úvahu a ne se hned snažit srovnávat Gruzii s Ukrajinou a Miravišviliho s paní Timošenkovou a tak dále a tak podobně. Takže jako v jakémkoliv případě přechodu od eh, vlády jedné strany k pluralitní eh, politické situace, ta situace není jednoduchá. Musíme také vzít v úvahu úroveň politické kultury, protože eh, poslední volby a tento přechod, to prostě je první pokojný způsob přechodu, převodu moci v moderní gruzínské historii. Takže toto si uvědomme. Thank you. Pracujme na tom společně. Děkuji za pozornost. Hanno chiesto di intervenire il collega Cyrus Volsky e il collega Tannock. Non... Pan Cyrus Volsky a pan Tannock požádali o slovo. My nemůžeme znovu otevřít diskuzi, protože tak to funguje a e, čekají na nás další řečníci, takže každý dostane jenom minutu. Někdy důležité věci si zaslouží eh, odbočku nebo výjimku z rutiny. Já jsem vděčný za to, co eh, Libor i další řekli. Jestliže lídr opozice je ve vězení, není demokratická volba. Ano, já jsem za EPP hovořil s Vocnem, s generálním tajemníkem socialistů, a s šéfem zelených a požádal jsem je, aby stanovili červenou linii a tou je demokracie nebo ne. A šéf opozice ve vězení, to je ta červená linie, ale možná bychom měli jít dál. Jak pan Koval říkal, jeden z kolegů taky říkal, máte pravdu s Murabišvilim, ale naši e, přátelé jsou ve vládě, to nemůžu takhle říct. Hlavní tři politické strany by měly stahnout eh, v eh, jakékoliv eh, spolupráci s námi, protože nám to svazuje ruce. Jestliže nejsou důvěryhodné, tak ukončeme tedy asociační vztyky s těmito stranami, protože ta červená linie by měla být společná pro všechny, protože žádný politický vězeň by neměl zůstat ve vězení. Pan Tanok. Jenom stručný komentář, na kterém bychom se měli všichni shodnout. Eh, ať máme jakékoliv kontakty se, se stranou u moci nebo v opozici, tak to nehraje roli v, v v rámci systému spravedlnosti se zemí, se kterou jak si chceme spolupracovat, jako Gruzie. A mrzí mě, že v z justice eh, a další orgány eh, jsou jaksi podezírány z nespravedlnosti. Justice by měla být nezávislá na vládě a včerejší předseda parlamentu eh, tady gruzínský sám sebe označil za představitele vlády, ale takže tam jsou divné, divné koncepty, divné věci v Gruzii, kdy mm, vlastně dochází k míchání eh, v, v exekutivy a z justice a, a legislativy a to je naprosto nepřijatelné. A jestliže tedy existují eh, nějaká mm, podezření z trestné činnosti, budíš, ale, ale ne, aby to bylo na politické bázi. Děkuji. Kolegové, další eh, bod bude projednáván na neveřejné schůzi, takže kdo tady nemá být, prosím, ať opustí sál.